pondělí. A chci všem vám, ale zejména stínovým zpravodajům frakcí, ještě jednou jasně říci, že v to pondělí se pokusíme tu zprávu uzavřít ve všech jejich politických aspektech, co se týká obsahu. Ne co se týká článků, které souvisí s postupem komitologie. Včera, jak dobře víte, jsme měli 1. prosince, tedy vstup v platnosti Lisabonské smlouvy. To znamená, že všechny články, které se týkají komitologie, musí mé zpracovat podle postupu nové smlouvy. Právní služba na tom již pracuje, samozřejmě, že na tom pracují i právní služby v členských státech takže zde ještě není možné věc uzavřít. Shodli jsme se tedy s předsednictvím na tom, že uzavřeme politické části, kde se již shodujeme, a ty části, které se týkají komitologie, o těch budeme vyjednávat se španělským předsednictvím. A Tímto způsobem budeme v příštích týdnech technicky postupovat. Budeme mít vyjednávání o komitologii a potom poprosím stínové zpravodaje, aby šli do svých politických skupin a prohovořili výsledek se svými politickými skupinami. Do čtvrtka, já bych se ráda také ještě mluvila s panem Papalou Santosem, Ještě jednou. Prosím, a Sonia vždycky byla u všech rozhovorů a proto ji také budu potřebovat. Prosím stínové zpravodaje, aby v pondělí po oficiálním trialogu ještě chviličku zůstali, abychom se ještě mohli společně sejít a prodebatovat to. Potom je prosím, aby se vrátili zpět do frakcí a do čtvrtka mě či výboru sekretariátu sdělili, že tedy souhlasí či ne a prosím, aby pro ty body, na kterých jsme se shodli, abyste s nimi souhlasili, tak aby předseda výboru mohl napsat dopis švédskému předsednictví, který se bude týkat těchto bodů. Potom bude moci švédské předsednictví eh, oficiálně oznámit a my rovněž, že ty body jsou ukončené. Potom ovšem ty body, které se týkají komitologie, budou pročerna, projednávány se španělským předsednictvím v lednu a teprve až toto uzavřené budeme moci hlasovat v plénu, takže to pak bude buď v únoru, může to být ale i v březnu, i v dub, až, či až v dubnu. Ale pro všechny, pro nás všechny je důležité, abychom ty první část ukončili nyní se švédským předsednictvím, protože jsme vyjednávali celou dobu se Švédy. Snažila jsem se co nejpodrobněji vysvětlit, jak situace vypadá. Samozřejmě tato sematika nás dává do situace určitého pokusného králíka, protože tady máme část, kterou jsme projednávali před Lisabonem, část se bude projednávat na, po Lisabonu. Myslím si, že jsme jediný výbor, který s předsednictvím vyjednává o zprávě, o které se již eh, hlasovalo. Všechny ostatní zprávy jsou ještě ve výborech. My jsme hotoví a proto jsme ve zcela jiné situaci a proto bych opravdu poprosila o to, abychom to udělali dobře a aby to celé bylo juristicky správně ošetřené, abychom tímto způsobem dali dobrý příklad pro další vyjednávání. Děkuji. Merci, madame Děkuji vám za vaši prezentaci a teď dám slovo paní Evans. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat paní Jeglové eh, za to, co řekla. Také si myslím, že to je správné. To je ta informace o tom, že by se všech těchto diskusí měli zúčastnit všichni pracovníci, všichni stínoví zpravodavy. K takovémuto setkání došlo eh, několikrát a také jsme připravili mnoho informací eh, jako přípravu na setkání příští pondělí. Ehm, eh, chtěla bych říct jménem eh, skupiny zelených, že nejsme eh, příliš spokojeni s pokrokem, kterého jsme dosáhli. Je pravda, že některé pozitivní věci se staly, například v kontextu článku 15, co se týká těch různých výjimek, derogací. A jsou tady ještě další body, o kterých se paní Jeglová ostatně již zmínila ale musí se jednat o proces, který na konec připraví daleko přísnější eh, zákon, který bude znamenat pokračující pokrok v normách a standardech. Eh, článek 2a je věc, o které se stále ještě velice diskutuje. Také jsme dostali určité právní rady k této věci. Tady jsme skutečně zklamáni tím, že členské státy neumožňují eh, přijímat uh, vyšší eh, standardy, nejen dodržovat, ale i přijímat ještě vyšší standardy. Jejich argument často bývá takový, že to souvisí s harmonizací. My se domníváme, eh, že členské státy by měly být eh, schopny, pokud si to přejí, zavádět přísnější normy a standardy. To představuje určitý problém pro naši skupinu, protože to zdůrazňuje potřebu eh, harmonizace ne nahoře, ale dole a myslím si, že výsledkem toho by měla být lepší standardizace. Co se týče eh, článku 8, který se zabývá experimentem prima, experimentováním s primáty, tady bychom byly také jasní, kdyby ty věci byly upraveny jasněji. Co se týče inspekcí, o tom hovořila také paní Jeglová, i tady jsme zklamáni tím, že vlastně se navrhuje, že by měly ty inspekce probíhat pouze u 25 eh, všech případů. Tak co se týče té tematické revize, tak tady bychom byli rádi, kdyby eh, tento odstavec byl specifičtější, protože to je věc naprosto zásadní pro prosazování existujících mechanismů. Myslím si, že tady nežádáme příliš mnoho. V kontextu všech těchto problémů, které stále ještě musíme řešit, je veřejný zájem. E, také na této legislativě musíme mít konkrétní cíle, e, které zcela jasně ukáží, jaké jsou možnosti nahradit stávající experimenty novými e, metodami. Eh, máme určité problémy s tím textem, tak jak je sformulován, ale jak jsem řekla, my se zúčastníme toho setkání příští pondělí, eh, zůstáváme i nadále v kontaktu s paní Jeglovou, tyto věci diskutujeme a jsem přesvědčena, že v naší politické skupině budeme tuto věc dále diskutovat a příští týden tedy eh, k tomu se vyjádříme dále. Děkuji. Děkuji vám. A teď se hlásí pan Kapula Santos. Děkuji, pane předsedo. Eh, esclarecer um ponto ainda com o nosso secretariado. Eu sei que a senhora tem feito um excelente trabalho, como aliás já nos habituou. Děkuji. Já se omlouvám, ale myslím si, že ta práce, kterou jste odvedli, byla dobrá. A díky vaší práci se nám podařilo dosáhnout značných, značného pokroku. Já bych chtěl vysvětlit, proč tady není paní Sardu, která je stínovou zpravodajkou. Je to proto, že teď musí být v Rumunsku na volební kampani. Ale my v naší politické skupině máme i nadále určité potíže, takže se budeme snažit, pokud to půjde, najít nějaké řešení, zvláště co se týká těch inspekcí. Ale v každém případě doufám, že se nám podaří uh, nějak lépe přispět k tomu pokroku. A v každém případě eh, rozhodně eh, věřím eh, v úspěšnost návrhu paní Jegle. Já myslím, že to takhle jistě zvládneme. Děkuji, pane Kapula Santosin. Bohužel jsme minutu neměli francouzské tlumočení, jak doufám, že všichni rozuměli. A teď je tady paní Paulsen, prosím. Tak, herr Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že musíme pochopit, že první čtení v parlamentu obsahuje dvě věci. Za prvé, máme velkou většinu pro návrh, pro ten návrh, který, nám byl, který jsme měli k dispozici, a za druhé ve vztahu k návrhu komise je ochrana zvířat velice silně vylepšena. A zároveň ovšem je to něco, co je, co je dobré i pro výzkum a průmysl. Já, ať již to je paní Jegle či někdo jiný v té vyjednávací skupině, tak se nikdo nemůže vrátit zpět k návrhu komise. Zelení by si to velice přáli, já si to chápu, ale mož, já to chápu, ale možné to není. Z čistě legálního hlediska to není možné. Není možné se vydat tou cestou zpět. Můžeme se pokusit o kompromis, ale může to být opravdu pouze jenom kompromis, protože velká část návrhu byla v rámci hlasování v plénu již zamítnuta. To prostě musíme chápat a musíme se s tím smířit. Přispívá to samozřejmě také k tomu, že situace paní Jegle je velice obtížná v tom vyjednávání. Ale myslím si, že vlastně se nacházíme velice, ve velké blízkosti rady Nejsou to až takové rozdíly, zda tam má být napsáno serial nebo abstention. Na této úrovni se nyní nacházíme, na úrovni jednotlivých slov. A proto si myslím, a myslím si to již od počátku, že máme šanci to úspěšně uzavřít pomocí kompromisu, který bude přijatelný pro všechny strany, tak abychom měli zákony, které budou dobré jednak pro průmysl a pro výzkum a jednak pro um, organizace, které se zabývají ochranou zvířat. Pokud eh, někdo má pocit, že zde existují důvody k pochybám, že ve výzkumných zařízeních eh, něco probíhá tak, jak by nemělo, tak komise je povinná zahájit inspekci. A pokud právě v tom odstavci se nám podaří prosadit to, že se musí tu inspekci zahájit, tak to bude dobré pro organizace na ochranu zvířat, protože oni potom budou mít právní možnost, budou se moci odvolat a na to, že komise musí tedy zahájit tu vnitřní inspekci. Děkuji vám, teď pan Des. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, vyslovit svůj srdečný dík Elizabeth Jegle za to, že se věnuje tomuto obtížnému tématu. Toto téma bylo vždy obtížné. Já jsem v parlamentech již dlouhou dobu a u ochrany zvířat máme vždy velice rozdílné názory. Nikdy pravděpodobně nedosáhneme úpravy, se kterou budou spokojeni všichni. Ochranáři chtějí velice přísná předpisy, výzkumníci chtějí více svobod a volnosti. Proto bych rád poprosil to, aby jsme opravdu tu celou věc vyřídili, aby jsme se shodli na nějakém kompromisu a měli to již hotové. Musíme totiž také myslet na to, že pokud budeme mít v Evropě přísné předpisy, tak to ne, nebude znamenat, že vlastně se mm, ty ten výzkum přesune z Evropy eh, do jiných zemí, do zemí, kde žádné normy a zákony exist, neexistují. A tím si myslím, že zvířatům rozhodně neposloužíme. Takže by bylo mnohem lepší mít i kompromis, na kterém se shodneme všichni. Bude to dobré jak pro ochranu zvířat, tak pro výzkum v Evropě a budeme mít možnost tímto způsobem výzkum ovlivnit tak, aby opravdu probíhal řádným způsobem, protože v cizích zemích mimo Evropu ten, tuto možnost to ovlivnit mít nebudeme a proto bych poprosil všichni, aby to podpořili tak, aby se nám podařilo dosáhnout dobrého zákona. Děkuji, pane Desi, a teď dám slovo komisi. Paní Susana Lumis. Um, thank you very much. Um... Děkuji, děkuji. Myslím si, Eh, že můžeme jenom podpořit tu zprávu tak, jak eh, byla vypracována. Byli jsme svědky velice konstruktivních jednání, byli jsme eh, svědky také mimořádného úsilí ze strany parlamentu, který se snaží přijít s nějakými řešeními. Měli jsme také potěšení tyto věci probírat se zástupci rady. Um, Eh, i tam panoval stejný duch při těchto diskusích, jak říkala paní Jeglová. Stále ještě existuje řada otázek, které nejsou dořešeny, ale z toho, eh, čeho jsme byli svědky, eh, si myslím, že budeme schopni je vyřešit a to způsobem, který bude uspokojivý v tom smyslu, že se nám podaří dosáhnout určité rovnováhy mezi zájmy všech zúčastněných stran. Doufáme, že tedy budeme, pokračeni, budeme schopni pokračovat eh, v plnění té úlohy, kterou v této věci máme. Doufám, že se nám podaří dosáhnout určitých kompromisních řešení, která jsou skutečně nutná. Děkuji vám. Merci, madame. Děkuji vám. Přeje si k tomu slovo zpravodaj? Nebo Děkuji, pane předsedo. Děkuji zásobkyni komise, děkuji také stínovým zpravodajům a také všem dalším kolegyním a kolegům. Myslím si, že to, co řekl Albert, a to, co právě také zopakovala komise, to jsou ty dvě nejdůležitější věci. Pokud se nám podaří dosáhnout výsledkům, které zabrání průmyslu a výzkumu, Um, být činní v Evropské unii, tak prostě z Evropské unie odejdou a to bude mít katastrofální důsledky pro pracovní místa, ale také pro ochranu zvířat. Proto musíme dosáhnout vyváženého řešení, tak jak to řekla komise, které by bylo dobré jak pro ochranáře, tak pro ostatní aktéry, tedy pro výzkum, vývoj a průmysl. Myslím si, že jsme na dobré cestě k takovémuto kompromisu a Týká se to přesně těch článků, které se tomu věnují. Samozřejmě ještě Máme zde určité pole, kde můžeme vykonat další práci. Eh, v pondělí si myslím, ještě společně budeme eh, požadovat eh, podobnou kontrolu, jako ji mají zemědělci, to říkala i paní Evancová. V tomto bodě tedy ještě není úplná schoda. Myslím si, že kontroly jsou velmi důležité a pokud budou kontroly fungovat a budou také existovat neohlášené kontroly, tak si myslím, že se podaří dodržovat ochranu zvířat v jednotlivých institucích. A to je pro mě důležitý cíl. To je cíl pro nás, jakožto výbor, také. A vidíme to také na té zprávě z vlastního podnětu pro dobré životní podmínky zvířat. E, například za tři až pět let bychom mohli takovouto právo vypracovat. Znovu se k tomu tématu vrátit. A důležité je, že členské státy budou moci mít i nadále vyšší standardy, tak jak k tomu bylo doposud. Tato nová právní úprava neomezuje členské státy v tom smyslu, že by museli své standardy snížit, že by, bylo že bude, že by jaksi existovala jakási společná minimální úroveň, tak k tomu není. Chtěla bych ještě dodat toto. Všichni dostáváte celou řadu e-mailů, já to dobře vím, já rovněž také dostávám velké množství e-mailů. A je to opravdu, až ta situace je až taková, že někdo, kdo by měl slabé nervy, tak už by asi v noci dobře nespal. Já zatím v noci dobře spím, ale vím, že opravdu ta zpráva tak snadná pro nás, pro všechny není. Děkuji vám. Já navrhuji, abychom teď přešli k dalšímu tématu, což je rozprava o rozpočtovém procesu na rok 2010. Minulý týden měl parlament dohodovací řízení s radou a máme k tomu zase naše, naši zpravodajku paní Jegle, která nám to bude prezentovat. Takže prosím, paní Jegle, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva je ve vztahu k té zprávě předtím pro mě úplně příjemná a opravdu si oddychnu, protože ta zpráva se týká čísel a ne emocí. A my jakožto výbor a když jsme totiž byli v rámci těchto jednání velice úspěšní. Také rozpočet je něco, co podléhá postupu spolurozhodování. 2.9. jsme hlasovali zde ve výboru Agri o zemědělském rozpočtu pro zemědělství na rok 2010. 29. září jsme hlasovali v rozpočtovém výboru. Tam jsme byli s našimi návrhy úspěšní, podařilo se nám prosadit téměř vše. A 22.10. jsme potom hlasovali v plénu, kde jsme za pomocí pana Šuriána z výboru pro rozpočet Eh, rovněž dosáhli toho, že jsme byli jakožto výbor úspěšní. 18.11. bylo dohodovací řízení mezi radou, parlamentem a komisí. Já jsem tam jakožto zpravodajka v rámci rozpočtu pro zbědělství byla přítomná a mohla jsem tam zastupovat naší pozici. Nejdůležitější body pro nás jsou tyto. Eh, aby byl schváleno mm, opravný dopis komise číslo dvě je to okruh dvě je to asi 58,2 miliard euro, to je 260, o 264 milionů více, než byl předběžný návrh rozpočtu v roce 2010. Eh, Ve srovnání s tím předběžným návrhem rozpočtu eh, se navýšil celkový počet prostředků na intervenční ehm, opatření v zemědělství na 415,4 milionů euro. Delhá věc. Mléčný fond. Zde máme se nám podařilo pro tento fond dosáhnout 300 milionů eur. Dobře si vzpomínáte, jak komisař každé na výboru v září řekla, že neposkytne ani jeden cent. Pak po prvních jednáních s radou to bylo 280 milionů a já jsem ale zůstala, trvala jsem na své pozici, řekla jsem 300 milionů či nebo vůbec nic a podařilo se mi to prosadit takže dostala jsem těch 300 milionů. Samozřejmě je možné říci, eh, stálo to za to těch 20 milionů, stálo to za celé ty spory, Myslím si, že ano, stálo to za to, protože parlament se prostě prosadil a to je důležité. Dále, rozvoj venkovského prostoru, širokopásmový in, internet. Zde e, poskytneme 388 eh, milionů euro, pak peníze pro školy se navyšují o 7 milionů a předběžný návrh rozpočtu, to je třeba dodat, je, se nám podařilo obnovit ve všech rozpočtových položkách, tedy všechny peníze, které byly v předběžném návrhu, tam zůstaly a navyšuje se to o ta čísla, která jsem právě přečetla. Uh, pilotní projekty, ty nebyly mm, nic důležitého v rámci vyjednávání, protože od těch se bude vynádat a hlasovat v rámci druhého čtení. Nejsou to povinné výdaje a Evropský parlament zde má tedy poslední slovo. Dnes se o tom bude hlasovat, právě nyní se o tom hlasuje v rozpočtovém výboru. Fakta rozpětí. Zde máme 380 milionů euro, 300 milionů je minimum, je to tedy rozpětí pro určité krizové věci, které se můžou příštími rozpočtovém roku ještě objevit. Ale je možné to například také potom použít na uh, programy pro podporu konjunktury. Rozpočet na rok 2010 má celkově 79 miliard v okruhu 2 tím se nám podařilo, že nedošlo k redukci rozpočtu pro zemědělství a zemědělci mají zajištěné peníze pro příští rok. Co se týče okruhu dvě, to jsou přímé, přímé platby a také rozvoj venkovského prostoru, životní prostředí a rybářství. V roce 2010, pokud Evropský parlament Eh, schválí toto navýšení v rámci druhého čtení v prosinci ve Štrasburku, tak eh, náš rozpočet bude o 3 miliardy vyšší než v roce 2009 a to si myslím, že je velkým úspěchem pro tento výbor. Děkuji. Děkuji vám. Vidím, že nikdo z kolegů si k tomu nechce vzít slovo, tak dám rovnou slovo komisi, kterou tady zastupuje paní Borkman. A promiňte, já jsem vás neviděl, takže prosím. Senhor Presidente, eu, é, eh, é, eh, era muito simples, eu corro o risco de parecer um fã. Pane předsedo, riskuji, že budu vypadat jako fanoušek paní poslankyně Jegle, ale chtěl bych tady zdůraznit, jak úžasnou práci odvedla. Naprosto souhlasím eh, s těmi výsledky, ke kterým jsme dospěli a musím říct, že některé ty bitvy trvaly celé měsíce nebo dokonce roky, jako například ta otázka toho fondu pro mléko. To je bitva, kterou začala právě paní Jegle, takže já bych jí chtěl velice srdečně poblahopřát k její práci a doufám, že i v příštích letech budeme mít tak dobré výsledky. Děkuji a teď tedy komise. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Takže máme dohodu. A myslím, také vzhledem k tomu, že jsme potřebovali zajistit nějaké financování pro druhou část Evropského plánu na hospodářskou obnovu, tak eh, to byl takový kompromis ze strany všech tří institucí, což znamená, že budeme mít o 420 milionů více pro rozvoj venkova a pro plán hospodářskou obnovu, což samou sobě je dobrý výsledek. A z hlediska komise samozřejmě také velice vítáme, eh, že eh, celý ten opravný dopis byl schválen a je pravda, že ta opatření ad hoc pro mléčné producenty máme 300 milionů navíc, což ovšem také znamená, že 20 milionů muselo eh, být eh, odečteno eh, z těch návratů pro mléko, které komise původně navrhovala. Takže ta celková částka v tom dopise se teď dostala přímo do rozpočtu. Nicméně bych vás také chtěla upozornit na skutečnost, že marže je 500 milionů, protože jsme měli snížení finančních prostředků v ve vyučtování. Jednali jsme o tom s radou a předpokládá se, že budeme mít negativní výdaje, které budou o 230 milionů vyšší, než komise předpokládala. Nebudeme mít eh, žádné příjmy v této výši, takže během roku budeme muset tuto mezeru v rozpočtu nějak překlenout. Nicméně, vzhledem k tomu, eh, že ta marze, marže, co se týká zemědělství je teď 505 milionů, tak má komise pocit, že se nám nějak snad podaří tuto mezeru v rozpočtu překlenout, kdyby případně došlo k nějakým dalším potížím, o kterých mluvila paní zpravodajka. Takže eh, my si myslíme, že to byl v zásadě docela dobrý výsledek a byl to dobrý výsledek i nakonec pro ten balíček na hospodářskou obnovu. Děkuji. Paní Jegle, chcete k tomu ještě něco dodat? Děkuji komisi za její vyjádření, děkuji také všem kolegům a kolegyním a panu Kapelu Santosi samozřejmě s vámi souhlasím, ale musím říct, že v rozpočtovém výboru se nám dostalo podpory frakce socialistů a i ostatních frakcí, protože hlavním problémem pro nás je, abychom prosadili naše hlasování potom ve výboru pro rozpočet. A tam potřebujeme podporu ostatních frakcí a to fungovalo dobře. Děkuji. Děkuji. Tak teď přejdeme k dalšímu bodu. To je zpráva o sdělení komise, která se týká přístupu společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. Naší Pravodajkou je paní Maria Doseu Patrau Neves. Sdělení komise se snaží předložit strategický přístup k prevenci přírodních katastrof v Evropě. Pro nás je toto velice důležité téma, protože takovéto katastrofy mají značný dopad na zemědělství. Eh, paní Patrau Neves, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vítám tady Evropskou komisi. Vážení kolegové, vážené kolegyně. Téma, které tu dnes chci takovým obecným způsobem prezentovat, je komunitární přístup, přístup společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. Není to nové téma. Je to věc, kterou se evropské instituce zabývají už delší dobu a rozhodně to není nic nového pro Evropský parlament. ani pro náš výbor. Naopak, výbor pro zemědělství a rozvoj venkova se už několikrát touto otázkou zabýval velice širokým a systematickým způsobem. Už v květnu 2006 jsme k tomuto měli zprávy a účastnili se toho i ostatní komise, obzvláště ostatní výbory, ostatní výbor pro životní prostředí, bezpečnost potravin a další. Proč o tom píšeme teď další zprávu? Je to proto, e, že jednak je to téma neustále aktuální a za druhé, myslíme si, že je možné činit mnohem více v oblasti prevence přírodních katastrof. Mnohem více, než jsme doteď činili. A jeden z hlavních důvodů, proč tato otázka zůstává neustále aktuální, je, eh, že přírodní katastrofy se neustále opakují. Je to v podstatě součást našeho života. Nemůžeme na to zapomínat. A v této chvíli se dokonce počet přírodních katastrof eh, zvyšuje kvůli klimatickým změnám, které jsme zaznamenali v posledních letech. Ty klimatické změny vedou například eh, k prodloužení období sucha, obzvláště v jižních zemích Evropy, kde potom eh, vzniká více požárů, eh, zvyšuje se tím počet srážek v zemích severních, takže potom zase častěji dochází k záplavám. A vzhledem k této situaci tedy Prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem začíná být velice důležitá, protože ta hrozba těchto škod je mnohem větší. Já jsem vycházela z doporučení, která byla předložena už v minulosti a viděla jsem, že spousta z těchto doporučení ve skutečnosti nebyla nikdy v praxi implementována. Takže je třeba začít je konečně implementovat, abychom pokud možno zminimalizovali dopad takovýchto katastrof což je věc, kterou eh, navrhujeme učinit velice urgentně, právě proto, že tady máme klimatické změny, které celou situaci ještě zhoršují. Takže Výbor, eh, který je v této věci kompetentní v Evropském parlamentu, je výbor pro životní prostředí. A tento výbor je přesvědčen o tom, že je třeba vytvořit nějaký komunitární model prevence a rychlé reakce na přírodní katastrofy nebo katastrofy způsobené člověkem. V posledních letech se z toho stává takový cyklický fenomén, je to skoro chronický problém. A když vidíme, jak se tady opakují přírodní katastrofy v různých členských státech, vidíme, že diskuse začíná vždy od začátku. Je třeba uvolnit finanční prostředky, abychom mohli pomoci obětem a tak dále a tak dále. Ale kdyby místo toho Evropská unie měla nějaký systém automatické rychlé reakce na takovéto katastrofy, tak by všechno bylo nejen mnohem účinnější, ale také by to uklidnilo naše zemědělce. Takže podle mého názoru je třeba se rozhodnout, jaké zákonodárné záměry komise v této oblasti má, abychom se k tomu mohli vyjádřit. Já osobně si nemyslím, že toto sdělení komise je dostatečné. Zdá se mi, že v tom, co komise říká, v tom, co komise navrhuje, se dostatečně neodráží, o jak závažný fenomen se jedná. Protože my tady mluvíme o celkovém přístupu eh, k této otázce. Jenomže v tom vzdělání komise ve skutečnosti nejsou žádné inovativní návrhy. Jsou to všechno návrhy, které vyplývají ze studií, které proběhly už v minulosti. A všechna ta doporučení, která byla v minulosti k tomuto předložena, prostě nebyla implementována. Můžeme si vzpomenout například na zprávu pana Kapula Santose, ta se týkala také přírodních katastrof. O tom vzdělení komise se v současné době jedná na mnoha výborech v parlamentu a je třeba se rozhodnout, jak to chce ošetřit náš výbor, jaké k tomu chceme zaujmout stanovisko. A tím se tedy dostávám k tomu, že si myslím, že v této fázi, při takové první výměně názorů, je třeba si definovat některé priority. Musíme se rozhodnout, jaké hlavní linie se mé stanovisko má držet. Jak se jmenuje to vzdělání komise? Přírodní katastrofy nebo katastrofy způsobené člověkem? Dobře, tak které katastrofy jsou považovány za přírodní katastrofy? Hlavně klimatické změny, anebo problémy, eh, které vyplývají z klimatu. Potom se samozřejmě jedná o dlouhá období sucha, záplavy, zemětřesení, hurikány a tak dále. Samozřejmě, že ne všechny tyto katastrofy mají stejný dopad na zemědělství, takže my bychom asi měli vybrat ty přírodní katastrofy, které nejvíce zasahují oblast zemědělství. Já bych se chtěla soustředit právě na takovéto přírodní katastrofy, které jsou pro zemědělství největší hrozbou. A potom je tady ta druhá část katastrofy způsobené člověkem. Tak to jsou například eh, požáry ty jsou často způsobené člověkem. A nebo, když to pojmete širším způsobem, tak veškeré fenomény, které vyplývají z klimatických změn, protože víme, že člověk způsobuje také klimatické změny. A nebo konkrétněji, například ty fenomény, o kterých se mluví ve sdělení komise. Ovšem nás bude nejvíce zajímat dopad takovýchto fenoménů na zemědělství. Za prvé proto, že se tou otázkou zabývají i ostatní parlamentní výbory, které to pojmou z jiné perspektivy a ta nebude nutně odpovídat našim zájmům. A my bychom si tedy měli položit otázku, zda například zdravotní krize jako BSE nebo kulhavka slintavka, takovéto nemoci, by měly být také zapracovány do tohoto stanoviska nebo ne. Podle mě bychom měli eh, nějak omezit tu oblast, na kterou se chceme soustředit. soustředit se na některé základní otázky a ta kritéria, podle kterých bychom tyto otázky měli vybrat, nejsou tak úplně snadná, protože tam se mluví o prevenci. Jenomže podle mého názoru není důležitá jen prevence, ale také rychlá reakce, nějaký rychlý zásah v případě, že dojde k nějaké katastrofě, protože když uh, budeme oddělovat tyto dva aspekty, prevence a zásah, je to možné, ale bude to těžké. Takže ten test komise by se neměl omezovat jen na prevenci, měli bychom se e, zaměřit také na vytvoření nějakého systému rychlé reakce. To by pro nás bylo mnohem zajímavější. Navíc bychom se tím dostali dál než v minulosti a vytvořili bychom nějaký systém rychlé reakce na různé druhy katastrof, ať už se jedná o katastrofy přírodní nebo způsobené člověkem. Systém, který by vstoupil, který by začal fungovat zcela automaticky ve chvíli, kdy by došlo k nějaké katastrofě. My musíme zajistit, že takovýto model bude proveditelný a že bude skutečně implementován a že bude mít dostatečné finanční prostředky, protože například často se mluví o tom fondu Solidarity Evropské unie. Jenomže stojí za to tady říci, že tento fond se používá pouze v případech, které mají jasně stanovený začátek a konec. Často není možné to aplikovat eh, na fenomény, které mají velký dopad na zemědělce, jako je třeba sucho. Je také třeba vymyslet nějaký systém pojištění, který bude chránit zemědělce. A to už jsme v té fázi té reakce, toho zásahu. Takže nějaký systém pojištění, který by byl v ideálním případě společný pro všechny členské státy. Pokud tohle bylo desetiletí společné zemědělské politiky, rozhodně to nebylo desetiletí prevence přírodních katastrof ani katastrof způsobených člověkem. A doufejme, že toto je věc, na kterou se budeme soustředit v tom příštím desetiletí, protože jinak riskujeme, že i v této oblasti katastrof budeme mít takovou dvojrychlostní Evropu. Já si myslím, že diskuze o těchto otázkách by mohla být velice užitečná protože já potřebuji vaši radu, abych se rozhodla, jaký přístup k tomu zaujmout, abych mohla připravit nějaký návrh, na který bychom se podívali během druhé výměny názoru, aby to bylo konkrétnější a pak uvidíme, jakým směrem se to bude ubírat. Děkuji. Děkuji. Teď dám slovo paní Erans Garcia. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že eh, paní zpravodajka má pravdu, když říká, že se na to musíme eh, dívat z pohledu zemědělců. Já jsem stínovou zpravodajkou ve výboru pro životní prostředí a pochopitelně jejich úhel pohledu je úplně jiný. Naše stanovisko by mělo doplňovat eh, stanovisko našich kolegů z Výboru pro životní prostředí. A paní zpravodajka má pravdu, když říká, že nejdůležitější na tom všem je hledat řešení a pokusit se posílit prevenci. Jedna z opatření, které nejvíce pomáhá eh, posílit prevenci z pohledu zemědělců, Eh, je možnost soustředit se na eh, určité oblasti a lidi, kteří v, této oblasti, v těchto oblastech žijí. Jinými slovy, my bychom pochopitelně chtěli, aby zemědělci zůstali eh, v těchto oblastech. Chtěli bychom udržet také počet vesnicí, vesnic a tak dále, protože v současné době jsme svědky toho, že hodně lidí odchází z venkova do měst a tím vlastně e, odchází i lidé, kteří se starají o e, pastviny, o lesy, o pole. Tito lidé v současné e, době již nejsou v těchto oblastech, protože dochází k tomu exodu z venkovských oblastí, to tím pádem to všechno ovlivňuje právě venkovská osídlení. Paní Patras řekla, že nejdůležitější v této diskusi je otázka prevence. Jestliže se podíváme na otázku uh, katastrof způsobených člověkem, eh, tak jedná se hlavně o požáry, o sucho a o povodně. Ale všechny tyto tři typy katastrof jsou v Evropě přítomné a já si myslím, že bychom se měli věnovat všem, měli bychom mít integrovanou eh, politiku lesnictví, to je věc, kterou potřebujeme velmi důležitě. Já si myslím, že Eh, nemá cenu, abychom měli 27 různých politik v oblasti eh, řízení lesů. Co se týče eh, požáru a sucha, i povodní potřebujeme mít mechanismus, který bude platit všude. Nemůžeme mít něco, co platí v Portugalsku, ale neplatí to ve Španělsku. Nemůžeme mít také různé systémy v Itálii a v Rakousku. E, i Francie může být ovlivněna něčím, co se děje v těchto zemích. Jinými slovy, musíme vždy jednat společně. Potřebujeme mít dostatečné také finanční zdroje, které nám umožní rychlým způsobem reagovat na všechny tyto katastrofy. Já hovořím také o tom, že potřebujeme mít ochranu civilního obyvatelstva a tak dále. To jsou všechno součásti jakéhosi arzenálu, který máme k dispozici. Eh, potřebujeme pro to všechno také dostatečnou podporu. A pomoc, eh, tady eh, narážím na ten fond Solidarity. Myslím si, že to byla skvělá myšlenka založit tento fond, ale v podstatě třeba konstatovat, že stále se nic nezměnilo v této oblasti. Každý, každé léto existují požáry, existují povodně. Proto si myslím, že bychom se měli na tyto věci soustředit. Možná, že to je otázka peněz, hovoříme v této souvislosti o hospodářské krizi, ale jestliže potřebujeme peníze, tak potřebujeme ty peníze mít k dispozici. Myslím si, že parlament by měl skutečně se obrátil na radu eh, s požadavkem, aby tyto finanční prostředky eh, nám k dispozici dala já jen doufám, že se nám eh, podaří nějakým způsobem spojit eh, ty dva úhly, jak z, vašeho, z našeho výboru, tak z výboru pro životní prostředí. Děkuji. Děkuji. Teď dám slovo paní McGuinness. Děkuji, děkuji pane předsedo a také děkuji zpravodajce za její poznámky. Chtěla bych teď navázat na to, co řekla předcházející řečnice. Pochopitelně, že potřebujeme velice silnou politickou reakci, ale ještě je několik věcí, o kterých bych si chtěla zmínit. V Irsku v současné době trpíme obrovskými rozsáhlými povodněmi v různých částech naší země. A místní lidé říkají, toto je velice neobvyklé, něco, co absolutně se nedá dopředu eh, určit. Možná, že to souvisí s klimatickými změnami, ale kromě toho možná také to souvisí se špatným plánováním urbanistickým a také eh, říkají, že například se nevěne dostatečná pozornost drenážím, že se nevěnuje dostatečná pozornost prevenci eh, povodní a to, co se děje ve městech, má dopad i na to, co se děje na venkově. Myslím si, že to jsou všechno otázky, kterým je třeba věnovat pozornost. Já jsem e, hovořila s lidmi, kteří museli opustit své domovy kvůli povodním a ti hovořili o tom, že velice špatně jsou udržovány vodní cesty, řeky to všechno je důsledek určitého konfliktu eh, mezi politikami prosazovanými zemědělci na jedné straně a na druhé straně ochranci životního prostředí. Myslím si, že bychom se měli pokusit dosáhnout nějaké dohody mezi těmito dvěma tábory, protože těch případů, eh, kdy eh, pohledy na tyto věci jsou absolutně odlišné, je celá řada. To znamená pohledu mezi tou lobby environmentalistů a místního obyvatelstva. Jestliže dnes například se někdo e, snaží zvýšit e, průtok e, tak, aby umožnil efektivnější drenáž, tak potom někdo se proti tomu postaví třeba z té lobby ochránců životního prostředí. Možná, že to je někdy ospravedlnitelné, ale někdy také ne. Čili já vítám vaši zprávu, protože velice často tyto věci dopadají přímo na schopnost vydělávat eh, těchto lidí a já se velice těším na další návrh textu a jsem ochotna s vámi ve všech těchto věcech spolupracovat. Děkuji. Děkuji, pan Campula Santos. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěl přivítat eh, eh, prezentaci dokumentu komise, protože si myslím, že je velice dobré, že jsme mohli diskutovat o tomto tématu, aniž bychom byli pod tlakem události. Já si vzpomínám, já jsem byl zprávodajem v roce 2006, to bylo ten černý rok katastrof, kdy jsme měli požáry, asi ty nejdramatičtější vůbec v posledním století. Pak eh, to na tom následovalo strašlivé záplavy, které zničily celou řadu krajiny a oblastí v různých členských zemích. A když člověk eh, vlastně je pod tlakem těch událostí, tak ta debata nemůže probíhat tak klidným způsobem jako nyní. A proto si myslím, že je velice dobré, že se tím nyní zabýváme, že se máme ten společenský přístup, že se snažíme vytvářet koncepty, Samozřejmě, že došlo k pokrokům od roku 2005, samozřejmě, že některé návrhy nebyly realizovány, které jsem třeba já sám navrhl, ale určité ano. Například v rámci poslední kontroly stavu zemědělské politiky jsme se zabývali těmi pojištěními pro zemědělce a chovatele dobytka. A podařilo se to tedy eh, zapojit do komunitárních vztah. A Část těchto řešení ovšem závislí na rozhodování každého členského státu a proto bych chtěl jednak vlastně podpořit ten přístup té, k tématice, který navrhuje zpravodaj, protože si myslím, že ta Zpráva by se neměla omezit pouze na prevenci, měla by zacházet dále a měla by mít mechanismy pro intervenci, pro zásahy. Myslím si, že je velice dobré, když se nám podaří identifikovat přírodní příčiny a oddělit je od těch eh, příčin, kdy tedy to zapříčinuje člověk. To je důležitá věc a samozřejmě je o to důležitější, protože to má dopady na zemědělství. A na druhou stranu bych se zeptěl, chtěl zeptat komise, zda ten inventář těch nástrojů, který chce představit v roce 2009, já si myslím, že je velice dobrý a bylo by dobré, aby jsme se o tom dozvěděli více, protože si myslím, že je důležité, abychom měli finanční a legislativní nástroje. A dále si myslím, že je velice dobré, aby tento seznam těch nástrojů byl přizpůsoben tomu té implementaci těch pojištění pro zemědělství a pro chovatele, ke kterým jsme došlo v rámci Helščeku. Protože je pro nás velice důležité, abychom skutečně věděli nyní, které z těchto instrumentů jsou použitelné, aplikovatelné. Já bych chtěl za svou politickou skupinu co nejvíce podpořit eh, tu zprávu v tom smyslu, aby byla dobrá pro zemědělce. Máme tady několik žádostí o slovo. Pan Bové. Ano, pane předsedo. Já si myslím, že je důležité pracovat zároveň na prevenci přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. Je dobré tam mít oba ty aspekty. K těm přírodním katastrofám. Přestože ta otázka klimatu nebo klimatických změn, protože my nevíme, jestli ve skutečnosti se nějak eh, trvalým způsobem mění klima, ale vidíme, že něco se mění. A co se týká dopadu těchto otázek na zemědělství. My samozřejmě máme v rámci prevence možnost, a já tady myslím na všechny země, které trpí suchem. Máme dnes spoustu práce, která se na venkově dělá. Zemědělci adaptují osiva na eh, ten vývoj, který evidentně směřuje k sušímu tématu. A já si myslím, že je třeba v rámci veřejného výzkumu a ve vztahu se zemědělci vytvořit eh, procesy takovéhoto výzkumu, který urychlí adaptaci osiv na novou situaci, která je vázána na sucho, které je stále častější. Já si myslím, že tam na to můžeme hodně zapracovat a rozvíjet výzkum, protože my bychom neměli adaptovat zemědělství na standardní osiva, ale měli bychom spíše využít práce zemědělců, kteří se snaží adaptovat osiva na jednotlivé oblasti. To je první věc. A pak, co, jsou, co se týká těch katastrof způsobených člověkem, tak hodně se mluví o požárech. Už roky a roky říkáme, že je třeba podpořit zemědělce a zajistit, že v těch zónách, kde je sucho, e, budou zemědělci a bude tam probíhat pěstování a chov zvířat, protože tím se lépe zabrání požárům. A také třeba zajistit správnou politiku řízení lesnictví ve středomořských oblastech kde je třeba, aby lesy byly zapracovány do celkové vize zemědělství. Nemůžeme les vidět jen jako něco, co váže nebo napomáhá eliminaci CO2. Je třeba to vidět jako oblast, kterou lze využívat zemědělství. A co se potom týká těch katastrof způsobených člověkem, eh, tam má také velký dopad průmysl a škody, které průmysl způsobuje. Podívejte se třeba na Bretaň, na západ Francie, ale je to i v jiných oblastech. Tam se příliš používají dusičnany nezemědělství, což má samozřejmě dopad na životní prostředí. Je to úplně jasná katastrofa způsobená člověkem, katastrofa, která úplně ničí celé oblasti, protože brání jakýmkoliv jiným formám života. Takže já si myslím, že se to váže i na tohle. My ničíme půdu a v mnoha velkých oblastech je teď problém s nekvalitní půdou. To se váže na práci, kterou tady prováděl Stefan Lefol. To všechno se váže na naše zemědělské praktiky. A potom tady máme záplavy, to je také na celoevropské úrovni, tam je ten problém odvodňování, drenáže. Když dáte trubky do země, aby ta voda cirkulovala rychleji, protože předtím tam bylo sucho, tak to samozřejmě zvýší rizika záplav, protože voda cirkuluje rychleji. Je to takový umělý způsob využívání půdy. Takže to jsou body, ke kterým jsem rozhodně chtěl vystoupit, protože my máme určité standardní zemědělské praktiky, ale je třeba tyto adaptovat na dané oblasti a to by rozhodně byla součást té prevence. Děkuji vám, pane Bové. A teď pan Sikersky. Dámy a pánové, potřebujeme určité zjednodušení a kromě toho potřebujeme také urychlit postup, který by umožnil Evropské unii reagovat rychleji, když dojde ke katastrofě. A myslím si, že to je také to, co se očekává od parlamentu a od jednotlivých eh, poslanců. Kromě toho je potřeba eh, nějakým způsobem tomu přizpůsobit i věci, tak jak k ním eh, dochází v Unii. V tomto smyslu je potřeba, abychom byli aktivnější. Není možné, jak je tomu dosud, aby nějaký, nějaká pomoc v případě katastrofy trvala měsíce, než je doručena. Na jedné straně existují povodně, Myslím si, že v tomto kontextu je třeba říci, že kdybychom měli větší investice, tak by se nám zřejmě mohlo podařit eh, zabránit eh, takovýmto katastrofám. Velice často odkládáme uvolnění takovýchto investic. V kontextu eh, problémů, které můžeme očekávat s vodou v budoucnosti, je už dnes jasné, že potřebujeme mít eh, dostatečné zdroje na posílení eh, vodního hospodářství. To souvisí také s řízením rizik. Eh, hovořili jsme tady o, tom, o té kontrole stavu, ale nemůže to pokračovat tak, jak to bylo dosud. Pojišťo zdravotnictví vlastně eh, představuje zisk hlavně pro pojišťovny a ne pro zemědělce, kteří jsou nejvíce postiženi. Dále je potřeba racionalizovat eh, veškeré akce, které souvisejí s ochranou životního prostředí. Velice často ochránci životního prostředí jsou proti určitým investicím, které jsou naprosto zásadní pro to, abychom byli schopni Ehm, zabránit eh, některým eh, katastrofám, ať už jsou to například eh, výstavby vodních tankerů a tak dále nebo zásobníku. Myslím si, že co je na tom všem důležité, je, že je potřeba urychlit všechny tyto postupy, tak abychom byli schopni přijít s určitým řešením, která se potom promítnou i do těch budoucích finančních výhledů a do naší zemědělské politiky v budoucnosti. Děkuji. Děkuji vám. Paní Poulsen. Děkuji. Drahý pane předsedo, drahá paní zpravodajko, já bych začala lesy. A ráda bych poukázala na to, že lesní požáry jsou důležitým problémem, který souvisí se suchem a postihuje to celou Jižní Evropu, zejména oblast Středomoří. Jak řekl již pan Bové, je třeba přizpůsobit k, přistoupit k přizpůsobení. To znamená, je, dobr, je nutné adaptovat osiva na současnou situaci. Ať již jsou příčiny jakékoliv klimatických změn, tak je nutné ty změny přijmout jako skutečnost. Vypořádat se s tím, že to není nic přechodného. Za podobu našeho života to nebude žádný přechodní jev, ani po dobu života našeho dětí, našich dětí. S tím se musíme smířit. Eh, z lesy v sebe, na severu Evropy zejména v mé zemi ve Finsku, samozřejmě vypadají zcela jinak jako než lesy dole na jihu. Ty lesy u nás mají jiné funkce, biologie lesa je jiná, ekosystémy jsou odlišné. Nesmíme tedy směšovat severský les s lesy na jihu a vlastně to zahrnovat do těch diskuzí, o požárech v oblasti Středomoří, protože tak bychom eh, se odlišili od skutečnosti. Ve jménu solidarity bychom měli učinit vše, co bude v našich silách, abychom zjistili, jaké jsou příčiny a tyto příčiny potírali. Myslím tím tedy příčiny požárů ve Středomoří. Samozřejmě je jasné, že jsme součástí Evropské unie také proto, že chceme být solidární, že si chceme mezi sebe rozdělit zátěž. A je zcela jasné, že středomorské země se nemohou zcela sami vypořádat s těmito katastrofami, které jsou samozřejmě mimo jiné zapříčněné i klimatickými změnami. A proto bychom vlastně mohli, protože my máme e, na severu naše dobré lesy, které jsou v pořádku, samozřejmě i z finančního hlediska přispět k tomu, aby jižní země mohly tuto finanční zátěž nést. Co se týče povodní, záplav, to jsou fenomény, které se týkají zejména střední Evropy. A to je také problém stavební činnosti, totiž, že se staví příliš blízko řekám, příliš blízko oblastím okolo řek, které jsou ohroženy záplavami. Je přeci absurdní, že takovéto stavby dostanou stavební povolení a přitom je jasné, že stavba bude stát v záplavové oblasti a zároveň je jasné, že v budoucnosti eh, musíme počítat s tím, že záplavám bude docházet stále častěji. Takže my bychom se měli sousedit na prevenci těchto záplav. A v rámci prevence to nejdůležitější, co můžeme učinit, je právě to, abychom zohlednili, která území jsou záplavová, která ne. A zohlednili zohlednili to v našem územním plánování a při udělování stavebních povolení. Děkuji, paní Paulsenová. Ještě mám čtyři nebo pět eh, lidí na seznamu. Pan Elwood. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já velice vítám tu zprávu, tak jak byla vypracována eh, pravodajkou a také vítám všechny ty připomínky, které se zazněly v diskusi. Moje kolegyně paní McGuinnessová již hovořila o tom, že v současné době je velká část Irska eh, zaplavená, eh, východ, jich, západ, což znamená obrovské problémy pro naše komunity, eh, včetně pochopitelně těch komunit zemědělských, což nás zajímá nejvíce. Tady dochází eh, k destrukci mnoha staveb. Velice často jsou lidé odříznuti od zbytku světa. Čili já také vítám ten fond Solidarity. Velice si eh, toho vážím, že takový fond existuje, ale myslím si, že je nedostatečný. Myslím si, že je potřeba změnit kritéria pro využívání tohoto fondu a to velice rychle. Domnívám se, že eh, Prevence, intervence a reakce eh, je důležitá, ale velice často dochází k tomu, že reakce přichází příliš pozdě. Eh, to souvisí i s takovými otázkami, jako je drenáž nebo odstranění některých překážek, které vznikly v důsledku některých rozhodnutí v Evropské unii. Myslím si, že Eh, je pravda, že dochází ke klimatickým změnám, ať už se nám to líbí nebo ne, jsme skeptičtí nebo ne, eh, je pravda, že zkrátka klimatické změny se dějí. Například eh, v Irsku jsme zaznamenali desetiprocentní nárůst dešťových srážek, to samé se týká i Velké Británie Znamená to, že do konce roku, jestliže zohledníme ještě další tyto výkyvy, eh, budeme muset konstatovat, že došlo k nárůstu eh, srážek o 20 Myslím si, eh, že toto se týká nejen našeho výboru pro zemědělství. Je potřeba aktualizovat informace, které máme, je potřeba koordinovat naše přístupy. Čili nejde jenom o reakci na tyto věci, je potřeba spíše zohlednit prevenci a intervence, které můžeme v této věci dělat. Já tuto zprávu považuji z tohoto důvodu za velice důležitou také pro budoucnost eh, toho, jakým způsobem se bude dařit našim zemědělcům v budoucnosti. Děkuji. Děkuji, děkuji. A teď má slovo pan Hesling. Já, man kann sich... Eh, ano, já se musí, mohu připojit k mnohému, co zde bylo řečeno. Myslím si, že se stále potýkáme s tím též problémem. Totiž v rámci analýzy jsme vždy velice dobří, ale naším problémem je, a nemůžeme vždy oddělovat mezi přírodními katastrofami a katastrofami, které zapříčinil člověk, protože to spolu souvisí. Když si například podíváme na to téma povodní, tak zjistujeme, že vždy po povodní zjišťujeme, a bylo to tady také i řečeno, že nesmíme stavět tak blízko k řekám Všichni pak prohlašují eh, s velkým zápalem, že nesmíme tedy zastavovat tak velká území, protože v Německu každý den zastavíme 120 hektarů cené půdy. Všichni říkají, že s tím musíme skoncovat, ale běží to dále. Takže bychom si jakožto výbor Agri možná měli zabývat, jak budeme postupovat pro, ohledně problému ochrany půdy, protože neustále dochází k ničení plnohodnotné půdy a pak to vede ještě k problému se záplavami. Takže bychom si měli uvědomit, že by možná bylo důležité být důslednější v této problematice. Co se týče lesních požárů, tak vždy je to tak, že Každé léto k požárům dochází, dochází k ním pravidelně. Pak, když je po létě, z tisku to zmizí to téma, tak se tím nikdo nezabývá a příští rok je ta katastrofa ještě horší. Já si tedy myslím, že co se týče lesních požárů, tak bychom si měli uh, také rozmyslet, jakým způsobem třeba bude vypadat lesnictví v budoucnosti. Máme dobré lesnické systémy v členských státech a máme dobré systémy kontroly lesa. Uh, takže já si myslím, nedostatek není v konceptech, ale nedostatek je v realizaci a v práci přímo na místě. Musíme si tedy klást otázku, proč se, jsme se zatím nedostali k tomu, abychom ty poznatky, které máme, převedli v konkrétní činy. A samozřejmě je důležité, aby tyto činy byly koordinovány na evropské úrovni. Je vous remercie. Madame Mathieu, vous avez la parole. Děkuji, pane Mathieu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. E, já bych ráda řekla něco o e, lesnictví a lesním hospodářství. Myslím si, že e, toto je skutečně částečně otázka pro ochránce životního prostředí a částečně pro zemědělský výbor. A já e, jsem ráda, že je všechno to, co zde říkáme o lesním hospodářství, zohledňováno. E, e, Nebudu tady opakovat to, co již bylo řečeno o lesních požárech a o suchu. E, o tom již se zde hovořilo, ale chtěla bych hovořit o bouřkách. E, v 90. letech došlo k obrovskému množství e, bouří v Rakousku, v Německu, později v loňském roce byly obrovské Ehm, bylo obrovské množství bouřek ve Francii a po všech těchto bouřkách nastartovala diskuse o tom, jakým způsobem bychom měli k tomu přizpůsobit lesní hospodářství. Hovoříme zde o přírodních, ale také o katastrofách způsobených člověkem. Možná, že bychom měli vycházet právě z zkušeností, které máme s těmito bouřkami. Měli bychom i k tomu mít diskusy. Eh, této diskusi, myslím, již došlo eh, ve Francii. V současné době, myslím, se o tom hovoří v Německu i v jiných zemích a možná, že bychom o tom měli hovořit také v kontextu této zprávy. Jaká je faktická situace? Soustředujeme se na prevenci eh, a na poskytnutí pomoci e, e, v případě takové katastrofy. Pochopitelně, že máme ten fond Solidarity, který před několika lety vznikl, ale e, musím vám připomínat, že velice často rozhodnutí o čerpání tohoto fondu se někde zastaví v radě. Pochopitelně, že tento fond Solidarity nám pomáhá, ale já jsem přesvědčena, že bychom měli dělat více v této věci. Potřebujeme komunitní přístup k těmto otázkám co řeknete lidem, kteří byli oběťmi takových katastrof? Vzpomínám si na jednu takovou bouřku, ke které došlo eh, kde lidé eh, najednou eh, byli vystaveni tomu, že neměli elektrický proud, přes všechny silnice ležely stromy padlé a my jsme museli okamžitě na to reagovat. Nemá cenu kompenzovat e, lidi e, o několik měsíců později. Nemůžeme říkat lidem e, v době katastrofy, že se s tím nic nedá dělat. Evropská unie nemá prostředky, jak na tuto situace reagovat. Takže tímto způsobem bychom to mohli napravit a vytvořit nějaký komunitární přístup a neměli bychom tuto šanci propásnout. Děkuji vám, paní Matěje. A teď pan Agni. Děkuji, pane předsedo. Ta obávaná slova klimatické změny jsme tady slyšeli. Mnoho rozhodnutí je přijímáno právě na základě klimatických změn. A statistiky o tomto fenoménu jsou předkládány vědci. Já žiji blízko univerzity eh, východní Anglie. Je tam zvláštní fakulta meteorologie, a možná, že výbor neví, že před eh, dvěma týdny někdo rozešlal maily, které říkali, že vědci schválně tají skutečnost, že teploty ve skutečnosti klesají a možná to bude trestně stíháno. Příští týden někteří z vás pojedou do Kodaně, aby se tam mluvilo o klimatických změnách. Prosím, zůstaňte tam o něco déle, bude tam další konference, která se jmenuje Climate Sense a vysvětluje se tam, že je to všechno nesmysl. A tolik vědců chce jet eh, na tuto konferenci, že bude probíhat dokonce dva dny. Tento výbor bude mít teď pravomoci v oblasti spolurozhodování a měl by vycházet ze skutečných vědeckých poznatků a ne z nějaké propagandy. Děkuji. Děkuji. A teď pan Albert Des. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Jsem velice eh, vděčný za to, eh, že tuto zprávu vypracovala eh, naše kolegyně. Jestliže hovoříme o tématu klimatických změn, myslím si, že musíme být velice opatrní při těchto diskusích. Já mám před sebou otevřený počítat, a vidím, že ve Würzburgu, což je na řece Mohu, Eh, Mohan, pardon, eh, v současné době je mimořádně vysoký stav vody a průtok je 1350 kubických metrů. Eh, hovoří se skutečně o katastrofě, o tom, že půda je tím zničena a tak dále. Já teď bych tedy se na vás obrátil s tímto. 23, 21. července před eh, mnoha lety eh, byl objem průtoku ještě daleko eh, vyšší a v té době si nikdo ve Würzburgu nedělal problémy s tím, jestli bude povodeň nebo ne. Podíváte-li se na historická data, tak zjistíte, že ty scénáře se pravidelně opakují již po celou řadu staletí. To znamená po tu dobu, alespoň co se tyto věci měří. Myslím si, že ta čísla mluví sama za sebe, ale jaké byly důvody pro tyto vysoké průtoky eh, během minulých eh, století, kdy velice často eh, docházelo k daleko většímu počtu povodní, třikrát vyššímu. Jestliže se podíváte na historické údaje, a to se netýká pouze Würzburgu, ale týká se to například i Dunaje, tak já si myslím, že skutečně je potřeba, abychom byli objektivní ve své diskusi a abychom si uvědomili, že klimatické změny existovaly již v minulosti. Už v minulosti byly obrovské rozdíly v teplotě teplotách. Já nechci to nějakým způsobem trivializovat, ale chtěl bych říci, že velice často hovoříme o politickém eh, přístupu. Já si myslím, že eh, pojišťovna Allianz je docela spokojená, když lidé jsou ochotni platit vyšší pojistky za ochranu svých domů a tak dále, protože z toho mají zisk pochopitelně. Co se týče těch lesních požárů, tady bych chtěl říci, že otázka je, jakým způsobem můžeme skoncovat s těmito lesními požáry, jakým způsobem se můžeme postarat o to, aby k ním nedocházelo, nebo jak rychle můžeme na to reagovat, když k ním už dojde. Ehm, Eh, jestliže máte eh, zemi, kde, má, kde máte 11 milionů obyvatel a dojde tam ke 12 tisícům lesních požárů, tak je to důležité. V Rakousku máme eh, dobrovolné hasiče, u nás v Rakousku každému člověku, kterému je 16, tak takový člověk projde proškolením Máme 12 tisíc eh, připravených hasičů, kteří mají veškeré vybavení k dispozici a jsou kdykoliv připraveni skoncovat eh, s lesním požárem. Eh, to jsou věci důležité. Podíváte-li se na Řecko nebo Portugalsko nebo Španělsko, tak i tam možná by byl dobrý nápad, kdybyste měli tyto dobrovolné hasičské sbory a možná, že by Evropská komise, pardon, Evropská unie nám v tomto mohla pomoci, mohla by třeba zajistit technické vybavení pro tyto lidi, aby ho měli k dispozici, protože lesní požáry se stanou katastrofou pouze tehdy, když nemáme dostatečné množství vyškolených hasičů, kteří jsou schopni bojovat s takovýmito lesními požáry a skoncovat s nimi. Proto si myslím, že že bychom měli být velice rozumní ve svém přístupu k těmto otázkám a měli bychom se postarat o to, abychom měli na paměti, že velice e, často e, dochází k těm masivním lesním požárům zkrátka jenom proto, že na začátku nebylo dost vyškolených hasičů. A také je zde problém povodní Například eh, v místě, kde bydlím, tak eh, jsme dostali peníze z Bruselu, bylo to asi 8 milionů a podařilo se nám vybudovat protipovodňovou ochranu, lidé se již nebojí a to jsou možnosti, které je třeba tedy využít, tak aby opravdu ty věci byly řešeny přímo na místě a ještě bych poprosila, abychom k tomu opravdu přistupovali věcně. Děkuji vám, pane Desi. Já si myslím, že ten systém dobrovolných hasičských sborů je dobrý systém a mohlo by to být inspirací pro další členské státy. A teď pan Lefol. Já si chci vzít slovo v této diskuzi, protože myslím, že začala docela dobře, když se mluvilo o tom boji proti přírodním katastrofám. Bude ještě samozřejmě třeba rozhodnout, co je přírodní a co je způsobené člověkem. A chtěl bych odpovědět panu Desovi a předchozímu řečníkovi. Bavorsko mělo v ledové době 100 až 150 metrů ledu. Na Sahaře byly tropy. Nikdo nemůže popřít, že eh, na planetě probíhalo, probíhaly obrovské klimatické změny. To je pravda. Ale to přece neznamená, že bychom se dnes neměli zamýšlet nad dopadem toho, že my jsme za 100 let do atmosféry vypustili tolik plynů a dalších znečišťujících eh, látek, eh, které předtím eh, příroda vypouštěla celé stovky milionů let. Takže to je riziko a my jakožto politici se musíme podívat na to, jak bychom tato rizika mohli řídit a zmírňovat. Protože o to v této zprávě jde, pokud jsem to správně pochopil. Co se týká dobrovolných hasičských sborů, ano, my je ve Francii máme taky, funguje to velmi dobře, myslím, že je mají i v Portugalsku a ve Španělsku, ale potom, jestli je třeba, aby Evropa pomohla, abychom to ještě rozvinuli, ano, samozřejmě. A co se týká lepšího eh, řízení lesnictví eh, na evropské úrovni, myslíte, že to má smysl? Já si myslím, že ano, protože lesy e, čistí životní prostředí, čistí vzduch. E, je to velice důležitý prostor, takže rozhodně je třeba, abychom se tím zabývali. A ostatně to víme i na severu, když jste například ve Finsku, ve Švédsku a vidíte tam ty lesy, tak vidíte, jak se mění krajina, takže bychom se měli zamýšlet. A nevracejme se k té diskuzi znovu a znovu. Eh, Nezačínejme tady zase mluvit o tom, jestli jsou nebo nejsou klimatické změny. Už jsme konstatovali, že v současné době máme klimatické změny. Je možné proti ním bojovat a je možné je nějak řešit, což se říká na začátku zprávy a velmi správně se tam říká, jak to učinit, abychom zmírnili rizika přírodních katastrof. Já myslím, že to je naše zodpovědnost a měli bychom se toho držet. Děkuji. Teď pan Ekaut. Děkuji, pane předsedající. Vždy člověka eh, překvapí, jak eh, rychle Eh, se v těchto diskusích začne hovořit o tom, jestli vůbec existují eh, klimatické změny, nebo já souhlasím s panem Egniem, že když hovoříme o klimatických změnách, tak bychom měli vycházet z vědeckých poznatků. Eh, proto si myslím, že by měl pan Egnu také poslouchat ty věce, kteří hovoří o tom, že mají údaje. Já sám jsem se zúčastnil řady výzkumů v této oblasti, znám lidi, kteří se zabývají touto věcí i na univerzitě v East Anglii a myslím si, že by bylo lepší, kdybychom o těch věcech hovořili spíš, než aby nám někdo kradl e-maily. Eh, jestliže říká, že je rád, že eh, na že v Kodani na jiné konferenci sejdou i ti, kteří si nemyslí, že jsou klimatické změny. Já bych chtěl, eh, a hovoří o tom, že je dobré, že tato konference bude dvoudenní, tak já si myslím, že kdybychom skutečně všechny tyto věci chtěli prodiskutovat, tak bychom potřebovali týdny na takovou konferenci ale nemyslím si, že bychom tady měli hovořit o tom, jestli klimatické změny skutečně existují nebo ne. To je nekonečná diskuse, o tom bychom se mohli bavit do Aleluja. E, Očestatně jsme toho svědky i tady, ale myslím si, že ti lidé, kteří jsou obětmi katastrof, tak těm je jedno, jestli je to katastrofa přírodní nebo způsobená člověkem. A to by měl být taky, také základ našich diskusí. Měli bychom hovořit o tom, jak se postavit těmto katastrofám, jak je jak zajistit jejich prevenci a co udělat v případě, že k ním dojde. Z hlediska zemědělské produkce, protože my jsme tady v zemědělském výboru, tady bychom se měli soustředit hlavně na to, jak může zemědělství nějakým způsobem přispět Eh, k prevenci těchto katastrof. A tady si myslím, že eh, jedna ze základních věcí v této zprávě by měla být eh, otázka multifunkčního zemědělství. Jestliže hovoříme o intenzivním zemědělství, tak pochopitelně to se velice špatně přizpůsobuje problémům, které souvisejí s katastrofami, ať už jsou způsobené lidmi nebo přirozenými katastrof, přírodními katastrofami. Myslím si, že bychom skutečně měli se bavit o tom, jakým způsobem zemědělství může tyto věci řešit, jaký může reagovat na tuto věc a co se se týče klimatických změn, to by měli řešit věci, kteří o tom skutečně něco vědí. Děkuji. Děkuji, paní Rodust. Äh, Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také poprosit o tom, abychom tuto diskuzi brali velice vážně a abychom ji nezlehčovali v žádném případě, protože vidím, že jsme vystaveni velkému nebezpečí, pokud začneme uh, všechny tyto záležitosti zlehčovat. Máme v současné době již vědecké základy, na, eh, o které se můžeme opřít. Mé spolkové zemi, Šlezvícku, Holštínsku, eh, zjišťujeme, že opravdu stoupá počet vychřicí a hladina moře také stoupá. A to drama, je to dramatická věc, protože podle odhadu vědců se za 50 let má země zmenší o třetinu. To není žádný hororový scénář, to jsou fakta. A proto prosím, abychom o tom diskutovali věcně. Abychom všichni si uvědomili naši vlastní odpovědnost a snažili se za pomoci vědeckých informací se vydat novými cestami. E, zvýšení CO2 v posledních letech je něco, co jsme si zapříčinili sami. Já si nespomínám, že by má babička jezdila autem, či že by má babička používala například lak na vlasy. Takže já ještě jednou prosím o věcnost a prosím, abychom e, tady nedělali jako, že nedělali, že to nedělali, že to jsou nějaké hororové scénáře, o kterých se bavíme a nesrovnávali to se situací před 100 lety. Tenkrát tak, samozřejmě existovaly také katastrofy, ale ten vývoj, který máme nyní, je příčenění technickým vývojem, ke kterému došlo v posledních letech a který ovlivňuje dění v přírodě. Děkuji. Děkuji. A teď je tady poslední řečník, pan Kapula Santos. Já bych chtěl ještě něco objasnit, pane předsedo, a chtěl bych říct, že v případě mé země 90% požárníků hasičů jsou dobrovolní hasiči. Te, pouze ve třech či čtyřech nejdůležitějších městech nejsou jsou profesionální hasiči. A chtěl bych vysvětlit, že jsem Eh, velice zblízka sledoval ty požáry v roce 2005, tu celou řadu požáru A pro li, eh, občany, kteří nežijí na jihu, tak si pouze těžko představí, co to znamená, když máme během několik dní ty teploty kolem 40%. A býti u toho strašného fenoménu, totiž, že máme bouře a máme zároveň ale sucho. A vždycky, kdy vlastně blesk zasáhne na zemi, tak zapříčiní extrémní požár. Když se něco toto takto sejde, tyto přírodní podmínky, tak prostě není možné zaměřit velké katastrofě, zejména tedy za takovýchto klimatických podmínek, které po sobě e, trvají tedy několik dní za sebou. Takže já si myslím, že v důsledku těchto Eh, těchto katastrof došlo k vylepšení mnoha mechanismů, eh, dochází k investicím v různým oblastím, oblastech, ale jsou to situace, v rámci kterých i kdybychom zvýšili prevenci maximálním množným způsobem, tak prostě není možné zvýšit odpovídajícím způsobem efektivnost těchto zásad. Děkuji a teď dám slovo rovnou komisi. Ne, ještě pan Des. Děkuji, pane předsedo. Krátká poznámka, možná jsem se nevyjádřil přesně. To s těmi hasiči, to se vztahovalo eh, na Řecko pouze na Řecko, protože mě šokovalo, když máme zemi se 12 miliony obyvateli, že máme téměř pouze jenom 12 tisíc hasičů, to je příliš málo a v rámci takového toho personálu není možné při, eh, odpovídajícím způsobem reagovat na katastrofu. Řecký kolega opravdu říká, že mají pouze 12 tisíc hasičů, mají sice řadu eh, letadel, které hasí požáry, ale přesto to nestačilo. Chci ještě říci, že jsem samozřejmě velkým přísnivcem toho, abychom eh, měli veškerá možná opatření, preventivní opatření v rámci přípravy na požáry, ale neměli bychom se chovat tak, jako kdyby eh, v historii lidstva ještě nikdy neexistovaly klimatické změny. K těm prostě docházelo i dříve. Já sám bych chtěl jít eh, dobrým příkladem a já jsem například se snažil ve svém domě učinit odpovídající eh, opatření. A druhá věc je, že bychom měli všichni vlastně se uskromnit v rámci naší spotřeby plynu a dalších zdrojů, tak aby byly přístupné i dalším generacím. Tak si myslím si tedy, že bychom naší diskuzi měli vést v tomto duchu. Tímto a ne pouze občany zastrašovat. Měli bychom se snažit eh, zacházet co nejúspornějším způsobem s přírodními zdroji. Merci. Děkuji. A teď dám slovo komisi, kterou tu dnes zastupuje pan Christopher Allen. Thank you, Mr. Chair. Um... Děkuji, děkuji, pane předsedo. <clears throat> Nejprve bych rád um, vyjádřil uspokojení komise nad tím, že parlament se rozhodl vypracovat zprávu z vlastní iniciativy v této oblasti, která je mimořádně důležitá, a sice prevenci katastrof. Je pravda, že se toho všeho zúčastní řada výborů parlamentních a v diskusích se objevují velice důležité věci. Dovolte, abych se teď vrátil k některým věcem, které souvisejí trošičku s historií toho, jakým způsobem jsme vlastně se dostali k tomuto sdělení. V roce 2008 komise eh, přijala sdělení o eh, reakci na eh, katastrofy. V tomto sdělení se hovoří o tom, že je potřeba, abychom přijali integrovaný přístup eh, k řízení katastrof, eh, což znamená větší úsilí v oblasti prevence a také řešení těch katastrof, ke kterým již došlo. Cílem komise v té době bylo, o to, bylo to podívat se na to, jak vypadá situace v oblasti prevence a jaké bychom měli udělat kroky pro budoucí řešení těchto věcí. A proto v únoru 2009 jsme vypracovali v komisi další sdělení, eh, která, které souvisí eh, s tímto celokomunitárním přístupem ke katastrofám, ať už přírodním nebo těm, které způsobuje člověk. Takže my se skutečně velice již těšíme na eh, všechny ty informace, které budou vyústěním těchto diskusí o tom, kudy by se měla ubírat prevence Existuje celá řada nástrojů, eh, které eh, se týkají eh, prevence. Existuje také celá řada směrnic, například směrnice o prevenci povodní, dále existují také nástroje finanční, například finance můžeme získat ze zemědělské politiky, z regionální politiky a tak dále ale je pravda, že i komise se domnívá, že ten přístup je takový vždy eh, pouze jednorázový. Je proto eh, tyto věci nějakým způsobem integrovat, abychom i v oblasti prevence dosáhli žádaného účinku. My to všechno bereme velice vážně, ostatně máme také čísla k dispozici. V 90. letech, během toho desetiletí, Eh, došlo ke katastrofám, eh, více než k, k, k jednomu sto katastrof, které souvisely se změnami počasí. Eh, v minulém desetiletí už to bylo 350, takže můžeme jednoznačně hovořit o tom, že ten problém narůstá. V tom sdělením, o kterém teď hovoříte, komise navrhuje celou řadu prvních kroků. Komise Eh, již eh, označila ty oblasti, kde je potřeba eh, více věnovat úsilí řešení této situace. Hovoříme o dopadu těchto věcí, také otázka prevence je zatím na poměrně nízké úrovni, není dostatečně dostupná, proto hodně úsilí zaměříme právě na to, abychom získali znalosti o možnostech, které máme v této oblasti. Hovoříme také o dalším rozvoji nejrůznějších možností, jak vyhodnocovat rizika a pak je je řídit. V této oblasti komise v současné době má v úmyslu eh, vypracovat určité interní směrnice, které by potom byly dány k dispozici členským státům s tím, že by se podle nich měly řídit. Ehm, Komisem eh, kromě toho, a to se objevilo v celé řadě připomínek také tady, Komise souhlasí s tím, že ten další eh, finanční eh, rozhled, eh, výhled a ty další finanční nástroje nám umožní více se soustředit právě na oblast prevence. Komisi také velice zajímá to, co se říká na půdě parlamentu o tom, jaká opatření bychom mohli udělat pro to, aby tato prevence byla efektivnější. Eh, hovoří se zde o tom, jakým způsobem členské státy využívají ty fondy, které jsou k dispozici, jestli je využívají skutečně efektivním způsobem pro prevenci takovýchto katastrof. Možná, že na závěr bych chtěl ještě eh, reagovat na to, eh, jak vypadá současný stav této diskuse u nás v, komis, v komisi. Sdělení, které jsme přijali v letošním roce, eh, popisuje některé první kroky, které je potřeba udělat eh, v oblasti prevence a ve všech politikách, které souvisejí s těmito katastrofami, existuje, je to vlastně dokument, který byl předložen ostatním institucím. Očekáváme, že reakce na tyto texty nám přinesou další znalosti a informace které eh, také budou souviset s implementací těch opatření, která v současné době se snažíme realizovat a komise v této věci pochopitelně je připravena eh, realizovat i další věci. Eh, chtěl bych se ještě zmínit o plánu, který bude následovat po tom materiálu, který se zabývá klimatickými změnami. To se týká celé řady členských Eh, státu. Je to dokument, který se bude týkat lesního hospodářství, eh, který by měl být vypracován na začátku roku 2010. A tento dokument nám umožní eh, daleko důslednějším způsobem se věnovat eh, právě těm otázkám, které souvisejí s lesním hospodářstvím a všem těm rizikům, eh, která souvisejí s přírodními katastrofami ovlivňujícími lesní hospodářství. Eh, co se týče obnovy, pochopitelně tady pod to spadají také nejrůznější opatření v oblasti prevence. A tato opatření by se také měla realizovat. Otázkou je, jaké mechanismy bychom měli vyvíjet tak, aby tyto věci se dále hnuly z místa. Jak víte, komise také navrhuje reformu eh, fondu Solidarity. V současné době eh, to projednává rada a komise a parlament v této věci jsou na stejné lodi. Eh, máme takový postoj, že eh, bychom byli rádi, kdyby rada i předsednictví v této věci zaujala pozitivní postoj. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane Elene. A já dám teď slovo našemu zpravodajovi, aby to mohl uzavřít. Děkuji. Ráda bych nyní na závěr řekla, co bylo mým záměrem v rámci tohoto první výměny, této první názor, výměny názorů. Nepůjdu do technických detailů, či se nebudu, nebudu se ani věnovat specifickým tématům. Mě zajímalo zejména pochopit, eh, chtěla jsem tedy pochopit, jaké jsou ty velké parametry, v rámci kterých se by se, měla, by se měl rozvíjet náš názor na tuto tematiku. A Pravda tedy je, když se podíváme na příspěvky všech kolegů, a já děkuji za všechny tyto příspěvky, tak se velice vyjašnilo, jaké jsou ty nejcitlivější oblasti. Například to, co se týče, to, co byla ta první otázka a týkalo se to dvou úrovní reflekce, tedy prevence a či takže jsme uvažovali buď o prevenci či o zásahu. A chtěla bych ještě jednou eh, upozornit na to, že ten návrh komise se v podstatě jeho název se týká pouze prevence. A pokud by se tedy toto týkalo prevence a zásobeň zásahů, tak by to bylo dobrá věc. A zde kolegové hovořili pouze o zásahu a málo z nich eh, hovořilo pouze o prevenci a také nemnohem, nemnohý počet hovořil o obou věcech, tedy o prevenci a o těch zásazích. Takže si myslím, že nejsou pohyby o tom, že je velice důležité, abychom se zabývali oběma oblastmi. Jak prevence, tam je důležitá ta identifikace těch příčin, ať to jsou již příčiny přírodní či přizpůsobené člověkem. Je tedy důležité identifikovat příčiny a tímto způsobem zjistit, jakým, člu, člověk, jakým způsobem člověk může předcházet. A samozřejmě je také důležité, abychom si uvědomili, jakým způsobem mohou efektivně do toho zasahovat zemědělci, prostřednictvím toho, jak se chovají na polích, jaká je jejich aktivita zemědělská a jak jejich zemědělská aktivita může přispět k prevenci katastrof. A druhá důležitá oblast je tedy ta oblast zásahů. A tam je důležité, abychom měli systém automatických zásahů, automatického jednání, a zde je důležité, abychom naše úvahy soustředili na oblast zemědělství, tedy aby tyto aby jsme se tedy rozvážili, jakým způsobem je možné zasahovat, tak abychom učinili ty dopady pro zemědělce co možná nejmenšími. Co se týče fenomenů kterým je důležité věnovat zvláštní pozornost, tak samozřejmě, já jsem již řekla, co je podle mě tím důležitým kritériem, že je tedy důležité, abychom měli kritérium rozumné, abychom tedy se soustředili pouze na fenomény, které mají zvláštní dopad na zemědělce a které by mohly zvláštním způsobem negativně ovlivnit zemědělství. Jednalo se tedy zejména o sucha na jihu Evropy, zejména na jihu, a o záplavy zejména na severu Evropy. Co se týče určitých specifických otázek, tak jsem zjistila, že máme tři velké oblasti, kde máme podíl společenství. Jedno se týká lesnictví. Tím nechci zmenšovat skutečnost, že by se lesnictví na jihu nemohlo porovnávat s lesnictvím na severu. Pak zde máme oblast územního městského plánování a my všichni dobře víme, že to má velký dopad zejména na povodně. A Jedná se tedy to o zabírání půdy, takže si musíme rozvážit, jakým způsobem je třeba zohlednit územní plánování v rámci této problematiky. A třetí velká oblast se týká zabírání jakým způsobem budou zemědělci zabírat půdu a kultivovat ji. Co celé téma je velice důležitém, jak jsem říkala, nejenom pro mě, ale pro celou řadu kolegů. A je to téma, které se objevuje cyklicky. A vždy eh, vlastně jsme potom pod tlakem těch katastrof, které, ke kterým došlo. Proto je dobré, že nyní o tomto tématu hovoříme a nejsme pod tlakem katastrofy, protože to nám umožní se na celou problematiku podívat více objektivně a s větším klidem. Z globálního hlediska bych řekla, že cíle, které jsme měli v rámci prvního výměně názorů, podle mého názoru těchto cílů bylo plně dosaženo. Jsou to ty nejcitlivější oblasti a nejnaléhavější podle oblasti a proto bych chtěla všem poděkovat za podporu a zároveň chci poděkovat ještě za budoucí spolupráci, kterou jistě budeme mít. Děkuji. Merci. Děkuji. Tak co se týká časového harmonogramu. Na návrh se podíváme 22. až 23. února 2010. Předkládání pozměňovacích návrhů do 1. března 2010 a schválení stanoviska by mělo proběhnout na našem zasedání 17. března. Jako obvykle vás koordinátoři budou informovat o e, výsledku včerejšího zasedání. Ostatně dnes bylo poslední zasedání v tomto roce. Příští zasedání proběhne 26. až 27. 1. 2010.